protože eh, záhy začínáme eh, v našem jednání. Eh, viceprezidentka, vysoká představitelka zahraniční a bezpečnostní politiky nás poctila svou návštěvou. Důvod je mimořádný. Máme velmi čestný plán. V 15 hodin 45 minut musíme uzavřít schůzi a proto vás všechny předem prosím o stručnost proč eh, dnes pořádáme tuto výměnu informací a názorů s paní Katrin Ashtonovou. Jde především o bezpečnostní a obranou politiku a o výroční zprávu podvýboru pro bezpečnostní a obranou politiku. Eh, ve Štrasborku jsem již eh, měl čest tuto zprávu představit. A pak půjde tež o bilancování společné zahraniční politiky která obsahuje určité eh, informace o strategickém vývoji, o eh, přehodnocení eh, americké politiky euroatlantické spolupráce. Na mezinárodní scéně vznikají i nové politické síly a domníváme se, že tváří v tvář těmto novým výzvám. E, to pro Evropskou unii není vždy snadné se strategicky e, reorientovat a e, najít svou pozici v rámci své vnější služby, respektive politiky zahraniční a bezpečnostní. Proto zpráva obsahuje i určité kritické tóny. Členské státy v oblasti eh, vojenských a obranných záležitostí mají vždy poslední slovo a proto musí především oni učinit, eh, učinit zadost tomu, co my v parlamentu eh, většinově schválíme v rámci společné zahraniční politiky. A navíc evropské instituce Některé z nich neexistují tak dlouho. Do toho také mluví a Leco eh, z těchto institucí se objevilo teprve po schválení Lisabonské smlouvy a i eh, oni teprve hledají své místo, svou pozici eh, v rámci zahraniční politiky Evropské unie a v rámci pozice Evropské unie na mezinárodní scéně. Měl bych již nyní celou řadu otázek na paní vysokou představitelku, ale domnívám se, že vy též. Dovolte, abych ale přesto přeze všechno položil jako první otázku. Týká hranice eh, zóny eh, Sahelu a působení Evropské unie také ve vztahu k eh, Nigeru a nasazení v Mali. Možná, že byste se mohla k tomu vyjádřit, protože tyto události velmi aktuální nejsou zahrnuty ve zprávě. Dávám nyní slovo paní vysoké představitelce. Děkuji vám mnohokrát. Já eh, francouzsky docela dobře eh, rozumím, ale eh, víte, tady hovoříme o tématech, která hodně souvisí s naší zahraniční politikou a to se mi francouzsky říká velice těžko. Každopádně vám děkuji, pane předsedo, a děkuji všem za tuto příležitost. Je to opravdu důležité, abychom si vyhradili čas na debatu o společné bezpečnostní a zahraniční politice. Já se teď vracím z pravidelného zasedání s generálním tajemníkem NATO. E, přikládám velkou důležitost e, naší činnosti v této oblasti a vím, že v Evropském parlamentu jsou silní zastánci práce, kterou děláme a také těch příležitostí, e, které musíme využívat, abychom vylepšili naši práci. Já si myslím, že kritika eh, není negativní. Myslím si, že je důležité, abyste mohli tlačit v těch oblastech, kde si myslíte, eh, že eh, toho lze udělat víc. Rozhodně se neomlouvám tímto začátkem. Já říkám, že čím více budeme spolupracovat, tím eh, lépe budeme schopni zatlačit na řešení těchto otázek, těch důležitých otázek. Eh, v operace, které máme, které jsou jádrem eh, SBZP, myslím, eh, letos vykazují určitý dynamický vývoj. Máme eh, mise v eh, Sudánu, v africkém rohu a, jak jste říkal, pane předsedo, i v Sahelu. Pracujeme na koncepcích řešení krizí pro dvě potenciálně nové mise. Vojenské mise v Mali a civilní mise v Libii bude se zaměřovat zejména na eh, zprávu hranic. K té vaší otázce k Mali. Na zasedání 15. října nás rada vyzvala na to, abychom eh, zapracovali na koncepci řešení krize a ten já teď předložím eh, setkání, na setkání ministrů zahraničí a obrany 19. kterému budu předsedat já navrhnu jednou z možností, abychom rozšířili misi ze Sahelu, UCAP a Nigeru, Nigeru do dalších zemí. A opakovaně ministrům obrany a bezpečnosti říkám, že a kolegům, kteří se podělí na operacích v terénu, že nesmíme zapomínat na dokončení rozpracovaných misí, zejména Ehm, na práci na Balkáně tady, myslím. A někteří z vás víte, že ehm, myslím také o, na pokus o nalezení politických řešení na cestě vpřed. Myslím si, že můžeme ukázat na některé konkrétní výsledky a já tím, jak e, řídím přístup k SBZP, e, poukazuji na některé výsledky. Jak vypadá tedy úspěch? Jak si myslím, že vypadá úspěch? Čili podívejme se na výsledky eh, v našich misích, podíváme-li, podíváme-li se na eh, rok v roh Afriky, tak v roce 2010 eh, bylo Piráty uneseno 47 lodí, v roce 2011 už to bylo jenom 25 a letos zatím pouze 5. Takže je to ještě opět více, než by bylo třeba, ale ten trend se pohybuje správným směrem. Asi 176 útoků bylo potvrzeno to znamená pokusů o e, únos v roce 2011 a e, zatím v roce 2012 jich bylo jenom 35. A do konce tohoto roku naše e, v školicí, respektive výcviková mise v Somálsku ukončí výcvik 3000 vojáků a ti zásadním způsobem ovlivňují situaci v terénu v Somálsku. Tam se vládě podařilo dostat velké části území pod kontrolu. Kolegové, já jsem sama vycestovala do Mogadešu, abych sledovala tamní situaci situaci. Setkala jsem se s veliteli tamních misí, a setkala jsem se s tamními veliteli sil a zeptala jsem se jich, jak vnímají efektivitu té mise. Takže mohu říci, že je tady skutečný úspěch, jsou tady trvalé udržitelné výsledky. Nicméně řekla bych, jako jsem vždycky říkala, že to musí být součást nějaké širší strategie a o to se pokouší eh, Lisabonská eh, smlouva a celé to post-Lisabonské uspořádání. Já jsem velice ráda, že tohle eh, je téma, které se do té zprávy dostává. Já jsem hovořila o Somálsku, my jsme hodně investovali v, na politické frontě. Mé zapojení, zapojení našich kolegů v terénu, našeho zvláštního, nového zvláštního zmocněnce Alexe Rondose. Když já jsem navštívila ten region na konci srpna, bylo zajímavé Eh, bavit se se všemi eh, veliteli našich tří misí, co si myslí, eh, o tom, co si myslí, že bychom měli dělat. Každý z nich říkal, že je důležité, aby my se dostávali náležité zdroje a vědělo se, čeho mohou dosáhnout, ale zcela nepostradatelné v kontextu širšího přístupu je zastavení piráctví a především tedy na moři a tomu musí předcházet eh, eh, zničení prostoru pro peráctví eh, na zemi, ukončení války v Somálsku, když jsem hovořila se ženami, které zásadně ovlivňují změny v Somálsku, tak oni řekli, že 21 let nám stačilo, vy jste s námi byli celou dobu, ale teď potřebujeme udržitelný způsob, jakým poté, co sem přijdou jednotky budeme moci eh, zahájit rozvoj, který eh, nám umožní posunout se vpřed. Když tohle všechno děláme, tak to znamená, že musíme spolupracovat s ostatními, eh, ať už se jedná o operaci Štít s NATEM nebo, s Atalant, nebo Atalanta nebo v Amazon. Posun od osvobození k rozvoji, k k tomu, aby ta země nakonec byla schopná postavit se na vlastní eh, nohy. Když o tomhle hovořím, tak nechci odsouvat eh, naše mise na okraj, nebo nechci tvrdit, eh, že musíme používat humanitární pomoc k těmto účelům. Naopak, jde spíše o to, abychom využili ty všechny zdroje, které máme, abychom to dělali soustavně, tak abychom stejně jako děláme v Sahelu, uznali, že problémů je celá eh, řada. Od hladu přes nedostatečný rozvoj, přes eh, nedostatečné zapojení eh, státu, k selhání v poskytování základních služeb, jako je zdravotnictví, a k uznání toho, že všichni, kteří chtějí postupovat teroristickým způsobem a tak, že jsou zapojeni také do obchodu s drogami. Když se tedy podíváme na to, jak bychom chtěli tu situaci napravit, tak se musíme vlastně zamyslet nad každou z těch oblastí. A čím my se zabýváme v rámci SBZP? My to považujeme za zcela zásadní prvek naší strategie. A co se na to napojuje? Ehm, prevence konfliktu a ehm, mediace, vyjednávání, zprostředkování vyjednávání. Já bych ráda proto udělala víc, pokud bychom měli ty správné instituce, tak bych to podpořila, ale tady jde o zdroje. Víte, že dnes večer se scházejí eh, premiéři Srbska a Kosova a já eh, budu předsedat tomuto zasedání. Snažíme se rovněž eh, pokročit ku předu vyjednáváních s Iránem, takže já jsem si plně vědoma toho, že tam potřebujeme podpořit i tu cestu vyjednávání a že tam potřebujeme pomoc, podporu a i zde sehrává Evropský parlament absolutně klíčovou úlohu. Jednak eh, s právným pochopením situace tím, že nám pomůže. Musíme samozřejmě budovat kapacity, jak eh, uvnitř Evropy, tak externě. Ráda bych se rovněž věnovala eh, těm schopnostem jednat zvlášť, protože tady jde o to, že můžeme mít dobré cíle, nosné cíle, ale pokud nebudeme mít schopni, schopni k ním přistoupit a uskutečnit je, tak to nepomůže. Musíme mít eh, jak v rámci národních rozpočtů, tak i zde možnost eh, investovat do politiky obrany a Eh, bezpečnosti. Chceme přistoupit eh, k takzvané inteligentní obraně a k tomu združování a sdílení zdrojů dvojím způsobem. Jednak, že se budeme věnovat konkrétním projektům, jako například tankování za letu, a jednak tím, že vyvineme eh, přístup jako takový, tak, aby byl systematičtější a aby byl součástí těch národních plánů, které všichni máme a musíme se ujistit, že to bude správným způsobem zapadat i do obecně evropských politik, jak vývoje, vědy, dvojího použití, obrané politiky, tak abychom vše využívali tím nejefektivnějším možným způsobem. A samozřejmě, pane Danžáne, já to čtu i ve vaší zprávě. A e, všechna tato témata se stanou předmětem i jednání Rady ministrů obrany, e, která se bude konat 19. listopadu. Všechny tyto kroky jsou zcela zásadní, pokud chceme být účinní. A pokud chceme být ještě účinnější než nyní, musíme se ujistit, že ve své práci budeme pokračovat tak, aby byla viditelnější v globálním kontextu. Například jiné země mají stále větší zájem například naší, naší azijští partneři Čína, Indie, Indonésie, Jižní Korea, Větnam, abychom i s nimi navazovali vztahy v oblasti obrany. Já kdykoliv se tam vydám, tak se scházím s ministry obrany, hledám způsoby konkrétní spolupráce. Musíme budovat na tomto zapojování i mimo evropských partnerů, abychom zajistili bezpečnost ve světě všude. A samozřejmě i v rámci Evropské rady e, na to nezapomínáme. Já jsem velice ráda, že pan e, předseda Van Rompuy e, to zařadil i na program zasedání Evropské rady na Eh, konci prosince a budeme se tomu věnovat ještě i eh, v listopadu. Musí nám být jasné, s jakými výzvami se musíme potýkat, musíme se ujistit, že máme správné zdroje, abychom mohli zasahovat a rovněž si musíme uvědomit, v jakém kontextu se pohybujeme a musí nám být jasné i to, že eh, v podstatě budeme zasahovat ne tak, abychom se dobrali nějakého okamžitého řešení, ať už je jakékoliv, ale právě naopak musíme jednat z dlouhodobého pohledu a musíme se snažit využít toho nejlepšího, co máme. Musíme být inteligentnější, chytřejší, zacházet co nejlépe s našimi zdroji a právě Evropská agentura pro obranou politiku musí lépe spolupracovat i s Um, sektorem obrany musíme um, využívat těch nejlepších nápadů v oblasti růstu, inovace a spolupracovat s partnery, kde máme společné zájmy v rámci konkrétních projektů tak aby ta spolupráce i oběma stranám přinašla užitek. Takže to je pár takových úvodních obecných představ a já si myslím, že nyní už musíme zcela rozhodně projevit zájem být a stát se ještě aktivnějším hráčem, zasazovat se za mír, stabilitu jednak v zájmu našich občanů a jednak, abychom se vypořádali s těmi výzvami, o kterých všichni dobře víme. Děkuji, kolegové. Eh, při připomínám, že opravdu eh, máme velice málo času, takže eh, každý eh, dotaz smí trvat pouhou minutu. A soustředíme se na téma, které máme dnes před sebou. Vím, že paní vysoká představitelka je často ehm, člověkem nebo hostem ehm, vůči němuž směřují všechny možné dotazy. Pan Salafranka?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 si velice váží eh, vaši přítomnosti. My se scházíme, abychom eh, vylepšovali mechanismy společné bezpečnostní a ochranné politiky a eh, oceňujeme také to, že jste dnes navštívila právě Evropský parlament. Jde tady o to nalézt způsoby a metody, jak uskutečnit onen comprehensive approach, všeobjímající hm, přístup, to znamená ehm, vojenské, politické, obchodní ekonomické prostředky. E, e, musíme využívat omezených prostředků e, ve vztahu k určitým tématům a měli bychom se soustředovat vždy na jednotlivé akce. Všechny evropské eh, organizace by se měly angažovat eh, lokálně, to je důležitější než interní eh, působení a efektivnost práce je nutno zvýšit. Ještě jeden bod. Spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi, například NATO, OSN a USA. V této souvislosti, paní Baronko, se chci dotázat, kdy se domníváte, že ty jednorázové akce Mali, eh, Líbie, eh, Africký roh eh, a tak dále získají větší substanci, kdy dojde k doplnění celkového balíku těchto opatření. Děkuji. Děkuji za SND. Tragédie v Bengázi a e, vražda amerických diplomatů je jasným důkazem toho, že teroristické skupiny a radikálové e, zneužívají e, bezpečnostní vákum v Líbii. Samozřejmě, že to souvisí s fungováním vlády. Teprve minulou sobotu v rámci EU delegace jsem navštívila obrovské muniční eh, eh, depo eh, vně města Zintan, což je jakýsi otevřený supermarket pro teroristy s všemi druhy zbraní, od nášlapných min až po nejrůznější zbraňové systémy. Eh, vidíme například, eh, že tyto zbraně eh, putují z Mali do Sýrie nebo snad i do Evropy. Pokud si neuvědomí naše členské státy, že je nezbytné se integrovat v rámci společné zahraniční bezpečnostní a obrané politiky ve vztahu k Mali, protože tyto země jsou otevřené podpoře, ale ta podpora nemůže být pouze retorická jak jsem to sama viděla, aby byla eh, eh, tato stránka zajištěna. My eh, skutečně potřebujeme, aby došlo ke sdílení a uskutečňování těchto akcí. Myslíte si, že naše členské státy si to uvědomují? Děkuji. Pour le groupe ALDE, Madame Nates. Děkuji za skupinu ALDE. Má nyní slovo paní Nec. Uh, uh, Dobré odpoledne, paní Baronko. Vy jste se zmínila o potřebě rozvíjet strategický dialog s Čínou, Ruskem, Japonskem i Indonésií o spolupráci v zájmu bezpečnosti. Ale jednu zemi jste nezmínila, ledaže jsem nedávala pozor po celou dobu, a sice Rusko. Samozřejmě vztahy s Ruskem jsou nesmírně důležité a také spletité. A došlo, jak víme, k propuštění ministra obrany v Rusku. Zdali je to dobře nebo ne, to nemůžeme posuzovat my, ale musí zde vzniknout určitý kontext. Jeden kolega, který má velký zájem o tuto problematiku se mě zeptal, abych se vás zeptala, co hodláte dělat eh, v rámci doporučení schváleného v prosinci Evropském, Evrop, eh, pardon, v listopadu Evropským parlamentem, pokud jde o omezení eh, víz pro osoby, které jsou podezřelé z vraždy pana Magnického. Paní Brandner. Nejdříve bych ráda přivítala, že takto zdůrazňujete ten komplexní přístup a právě i um, slova kolegyně Gomez směřují uh, eh, tam tež, takže to jsem velice ráda. Dvě otázky týkající Mali. Uh, Mnoho se hovoří o tom, jak musíme bojovat s Al-Qaidou, Achmi a tak dále, ale přece máme i místní opozici, Tuaregy, kteří se v určitém momentě rozhodli připojit se k Al-Qaidě, nyní si to někteří z nich rozmysleli, už se od nich eh, snaží separovat, ale co my s tím? Eh, zkusíme je zapojit do politického procesu a nikoli pouze nějakým způsobem je neutralizovat. Tady musíme přece mít nějaký promyšlený plán. Další věc, Kosovo. Mnoho se hovořilo o těch auditech, to jsme všichni četli, jak to tam vypadá a oni jasně doporučují, že se tam musí určité záždosti posílit, možná i k některým záždostem se musíme vrátit. Ráda bych slyšela pár slov. A když hovoříme o e, té takzvané kapacitě, tak e, si musíme zároveň uvědomit, že ty finanční rámec se snaží snížit vše a e, právě zahraniční politiku se snaží e, osekat o e, až 10%, takže tady nám musí být jasné, co budeme chtít, čeho budeme se chtít dosáhnout. Ano, ta mediace, to vyjednávání, tady bychom se měli obrátit i na nějakou vnější pomoc, když se to nedaří tady. Děkuji, paní Lusing. Ano, děkuji. V prvé řadě bych se rozhodně chtěla připojit ke slovům kolegyně Brandner. Totiž pro Mali opravdu potřebujeme nějaký plán. Já rovněž dosávám zprávy z Mali eh, v tom smyslu, že na severu, eh, kde jsou velice různorodé skupiny těchto národů, že se dá vyjednávat. Ale nyní bych se ráda vyjádřila eh, k, k těm vojenským aspektům. Tady Ariad Kuja, to byl generál, který řekl, cituji, ta optimalizovaná armáda, která má pouze mimochodem 2000 eh, vojáků, je to znovu dobít sever a co se bude dít, když my budeme zapojeni. Pokud by se podařilo, tak bychom potom mohli rozhodně zasáhnout i do boje. Takže moje otázka zní, podle vás, jak silné jednotky potřebujeme, abychom dostali pod kontrolu sever Mali a za druhé, sdílíte názor pana Kujata, tak jak jsem ho právě citovala, a pokud a dále, jakou perspektivu, eh, tady chci slyšet rozhodněji, trochu rozhodnější slova, než to, co jste přednesla. Děkuji. Kluz, uh, eh, uzavřel seznam řečníků a všichni, prosím, hovořte stručně. Pan Jaňa Stínový, zpravodaj. Gracias, eh, eh, presidente. Mm, mis preguntas son más. Děkuji. Mé otázky, či spíše komentáře, jsou eh, spíše obecnějšího rázu. Nedávno proběhla diskuse o té Danžánově zprávě a v Evropském parlamentu v rámci EU v členských státech máme tu společnou bezpečnostní obranou politiku a zahraniční politiku. A já se domnívám, že bychom měli dospět k takové takzvané velké dohodě. Um, ani ne takové mezistranické, a jako to řekl prezident Obama, ale spíš eh, se musíme shodnout, co se týče těch základních principů, abychom pak všichni vystupovali globálně jedním hlasem. Jsou tací, kteří se snaží eh, působit radikálně. A když se eh, nyní dívám na pana Danžána, tak už to nebudu protahovat a přímo položím otázku. Proces, eh, který se projevil v médiích v tom smyslu, že pokročíme ve vyjednávání a EADS, e BAE, tam ta fúze, tak jak jsme o ní četli, Paní Merklova nám sice se snaží něco eh, poskytnout nějaké informace, ale já vůbec nevím, jak bude ta fůze probíhat. Dojde k ní nebo nakonec ne? Děkuji, paní Kop. Merci, monsieur président. Lady Ashton, thank you for your presence today here. Děkuji, pane předsedo. děkuji také paní eh, představitelce za eh, přítomnost. Já jsem byla s delegací AFETu a SED e, minulý týden v Kosovo a byla jsem současně e, jako ministrině Clintonová. A při návštěvě jsme e, byli v severní oblasti a setkali jsme se se zástupci ULEXu UNKA, kteří nás informovali e, na, o situaci na, v, v terénu. A i když byli zložili, tak bylo jasné, že KFOR e, je tak trochu e, zklamaný ne kvůli nedostatečné koordinaci v termínu, jak, tedy v terénu, jak je to v Danžánově zprávě, ale pro časté neschopnosti EULEXu provádět nebo naplňovat své povinnosti s podporou sil NATO. A bylo tedy eh, zmíněno, že by se KFOR eh, nahradila eh, vojenskou misí SBZP. Myslíte si, že to je reálná možnost? Bavili jste se o takovéto možnosti na radě nebo při výměně názoru s generálním tajemníkem to? Děkuji. A teď pan Kacin. Děkuji, paní, pane předsedo. Paní Šnová, navážu na kolegyně Mali Renu Kopu. Budu hovořit o vztazích mezi Serbí, eh, Srbskem a Kosovem. A blahopřeji vám ke všem eh, výsledkům dosaženým. Máte teď dneska večeři se dvěma prezidenty a, a další prezidenti se sejdou v Černé hoře. To je velice důležité. A vzhledem k nedostatečnému dialogu eh, mezi Bělehradem a Prištinou dlouhá desetiletí je také tady dostatečný dialog mezi Srby jako Kosovany samotnými. Na jich od eh, Ebru eh, eh, jsou Srbové vnímáni jako zrádci a musí je prostě uznávat. A on musí uznávat Bělehrad. A proto bych doporučil zorganizovat jednání mezi místopředsedou kosovské vlády, který zastupuje srbskou část vládnoucí koalice a jedním z místopředsedů v Bělehradu. To by byl takový spojovací mustek, to by byl pro, průlom, který by umožnil přímý dialog mezi Srby se severu Kosova a Srby, kteří žijí v enklávě a, a účastní se na vládě. Děkuji, pan Tenok za ECR. Děkuji, eh, milá Kety. Já bych se mohl zeptat na Syrii, eh, Irán, eh, mm, čínský čínskou problematiku a zeptám se na jednoduchou věc, kdo eh, na uh, v ministrině zahraničí Hillary Clintonovou. Máš nějaké aktuální typy? Váňa, paní Lunáček. Děkuji. Já bych ráda poděkovala vám, lidé Ešnova, za to, že jste mezi nás přišla. A navážu na dva předřečníky, pana Kačina a paní Kopu. My jsme byli eh, společně na té návštěvě v Bělehradě a v Prištině. Krátce předtím, když jste tam přijeli, s Hillary Clintonou. A, a mm, blahopřeji také k tomu, eh, že eh, jste dostala premiéry Sačila Tašiče k jednomu stolu a doufám, že to bude mít pokračování i za dnešní hranice. Mise v EULEX a zpráva účetního dvora ukázaly kritiku Eh, k situaci v Kosovu a také tvrdě kritizovali eh, způsob, jak eh, se k tomu Evropská unie staví. Koordinace mezi službou pro vnější činnost a členskými státy, například k zajištění k dostatečného počtu zaměstnanců a dostatečné doby nasazení a jejich řádné kvalifikace například. Například také, že to pět členských států zatím neuznalo. To zásadním způsobem omezuje fungování EULEXu a také je tady to, že kancelář Prištině nemá dost lidí na to, aby mohl eh, zajistit, co se eh, po ní požaduje. Proto tedy eh, říkám, jak si vezmete k srdci doporučení z účetního dvora. A potom se zeptám na účast žen v misích, jaké úspěchy se zaznamenala a co ještě třeba udělat. Děkuji. Děkuji. Paní Ešten, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám za všechny vaše dotazy. Pokusím se odpovědět co nejkomplexněji. Pane Salefranko, správně eh, říkáte, eh, že eh, je třeba komplexní přístup s tou humanitární, diplomatickou, vojenskou, obchodní složkou a chtěla bych, abychom efektivněji dělali ty jednotné kroky, hm, jak říkám nebo ten jednotný krok. Uděláme na to nějakou revizi, no myslím, že to je eh, docela dobrý nápad. Pro mě je důležité, že po Lisabonu jsme eh, začali vytvářet, vlastně naplňovat to významem, to, co je teď jiného a co můžeme používat efektivněji. A eh, zdá se mi, zcela jasné, že když se podíváte na způsoby, jak se Evropská unie zapojuje eh, do světového dění, tak je tady kombinace různých věcí, které nejenom můžou změnit situaci krátkodobě, ale i dlouhodobě. Každá eh, složka naší činnosti je kritická, životně důležitá sama o sobě. Potřebujete humanitární eh, pomoc, potřebujete mise, které řeší krize nebo nějaké jiné situace, potřebujete školit, vzdělávat lidi, všechno eh, z toho je důležitého, ale nic o sobě eh, nikdy nedosáhne našich celkových cílů. Musí to všechno zapadat do nějakého rámce a čím lépe jej rozpracujeme, tím eh, lépe obecně. Takže takto já chci přispět k tomu vyhodnocení, protože mám hodně toho, co bych tomu mohla říci a myslím si, že mý návštěvníci, následníci by na to mohli navazovat. Eh, paní Gomez hovořila o tragédii eh, v Bengázi, pokud jde o amerického velvyslance. A samozřejmě nepřekvapí vás, že na společné cestě s ministrní Clintonovou minulý týden jsme se také bavili o tom, co eh, lze více ještě udělat v Libii. Nedávno, velmi nedávno zvolený, znovu zvolený americký prezident mám do velké obavy ohledně vývoji eh, v Libii a budeme se o tom bavit v nadcházejících týdnech. Potom k tomu, co jste říkali o bezpečnostní situaci v Libii a to, jak to ovlivňuje Mali, tak to je eh, úplná pravda. Víme, že jeden z velkých problémů je přesun zbraní do, na severu Mali. To vytváří určitou dynamiku, která spojuje eh, různé skupiny z různých důvodů. Už jsem tady hovořila o tom že jsou tady ti, kteří eh, jednají z, nějakých eh, základní, z nějakého základního přesvědčení, potom jsou tady pachatelé trestné činnosti, mm, obchodují s drogami, potom jsou tady ti, kteří chtějí jinou budoucnost. Je to prostě takový tavící tyglík eh, všech různých věcí, které probíhají zároveň. A členské státy si zároveň uvědomují, že musí spolupracovat. Zejména v Libii kde eh, vytváření vlády byl velký problém pro všechny eh, z nás, kde vůbec najít nějakou protistranu bylo nesmírně obtížné. Doufám, eh, že se nám teď podaří něco zavést co nejblíže, prostě začít tam s nimi spolupracovat a přímo tlačit i na to řešení situace s Mali, zprávou hranic, bezpečnostní reforma a pomůžeme, a tím, že jim můžeme pomoci, aby opravdu vylepšit tu situaci. Potom paní Nice psala na Rusko. My samozřejmě pracujeme eh, intenzivně eh, s Ruskem v Čadu a jedna z věcí, eh, o kterých se průběžně bavíme s Sergejem Lavrovem, je naše akce s Ruskem na některých otázkách společného zájmu, abych tak řekla, nebo ty, které nám společně činí obavy. Ruská pozice a, a se často neliší v některých e, ohledech a tam bychom mohli spolupracovat, například e, v Podněstří. A, a proto bychom tam mohli podporovat e, budoucnost této oblasti. Pokud je o případ Magnitsky, jestli bychom měli zasáhnout vízy, tak my jsme tuhle otázku na ve všech možných eh, úrovních. Prezident Putin eh, dostal o to dopis a mm, prostě budeme pokračovat dále, protože Otázkou je, jestli eh, to dále zrychlit. Na to musí zapracovat členské státy. Debata o našich vztazích s Ruskem bude na agendě 21. Mm, prosince, kdy budeme mít summit. Paní Brandner, Eh, samozřejmě my eh, přehodnocujeme pozici v Mali. Já jsem včera byli, eh, byla v Alžírsku a v Maroku a bylo velice zajímavé bavit se s nimi o těchto, věcí, o, o těchto věcech, o vývoji regionu a o tom, co tam můžeme udělat a jak to oni vnímají. A to se vyvíjelo právě v době, kdy jsem tam pobývala a musíme pokračovat a snažit se angažovat se co nejvíc v politickém eh, dialogu a podporovat jej. Pokud jde o Eulex eh, Kosovo a eh, zpráva účetního dvora. S ním spolupracujeme těsně. Já jsem právě iniciovala revizi Eulexu, protože jsem měla pocit, že naše zdroje nejsou zcela vyvážené a musíme eh, opatrně přemýšlet o tom, co by eh, mělo být přesunuto do kompetencí eh, kosovské vlády. A abychom my pouze pomáhali, místo toho, abychom neustále na jihu byli přítomní. Stále ještě tam jsou výzvy, pokud jde o to dostat správný počet lidí na správná místa. Tyto zprávy jsou vítané, jako například tata účetního dvora. Byť to není vždy příjemné čtení, protože nám zprostředkovávají určitě určitou představu o tom, jak eh, je na věci pohlíženo zvenčí. Samozřejmě, že mm, mm, není nutno s každou zprávou souhlasit, ale je to užitečné. Ehm, eh, dále samozřejmě bezpečná eh, sousedská politika, bezpečné sousedství je něco velmi důležitého. To právě zajišťuje ehm, politickou stabilitu, ekonomickou prosperitu Evropanů. Ehm, Madame Lusink, vy jste se ptala na severní Mali. Eh, eh, a to, co se stalo s e, e, německým e, velitelem, nevím dost na to, abych odpověděla, ale v Mali máme ještě co dělat, abychom vytvořili tři aspekty naší práce. Za prvé, musíme podpořit ECOWAS a to, co dělá, abychom jim pomohli v výcviku, podpoře, abychom pomohli a podpořili ty, kteří se snaží o rozvoj politické politického dialogu, který bude tak nesmírně nutný v každém případě. A tak, jak jsme to dělali i v rámci eh, strategii v Sahelu, eh, to znamená zapojení eh, všech lidí napříč vrstvami, pokud jde například o zásobování potravinami a zprávou mm, věcí veřejných až po bezpečnost a obranu. Takže tady se musíme zapojovat ještě více, ale správným způsobem a proto jsme se radili eh, s těmi, kteří tam eh, jsou eh, nejangažovanější. Pan Janes jste se zeptal, zdali se vyjádřím k, dané fúzi, nikoli. Dále eh, další tazatelka eh, návštěva severního Kosova, co říkají eh, tamní úředníci a zdali nahradíme KFOR misi vnější politiky. Já myslím, že ne. Já myslím, že mm, vztah mezi KFOR a EULEXem je velmi pozitivní. Oni ale jsou do jisté míry e, zneklidněni e, naší e, schopnosti poskytnout policejní jednotky v severním Kosovu, protože nemáme dost těchto jednotek a snažíme se přimět členské státy, aby poskytly více zdrojů. Kafor je zneklidněn také tím, že bude muset Eh, převzít politickou odpovědnost místo té dosavadní vojenské. Eh, a zatím pracujeme s tím, co máme. Vztahy v terénu jsou velmi eh, těsné a tuhé a také vztahy mezi KFOR a EULEXem jsou velmi dobré. Já právě budu jmenovat nového velitele EULEXu a e, snažíme se skutečně ten vztah rozvíjet pozitivně. Jde ale zejména o zdroje. E, to je něco, na co jste se asi sama ptala. Pane Kalsene, vy jste na to navázal a ptal jste se na Srby v Kosovu a na potřebu Eh, těsnějšího sepětí. Já jsem se setkala se svrským zástupcem, viceprezidentem, když jsem navštívila Kosovo s paní eh, ministriní Klintovou. Hovořili jsme o mm, eh, nejrůznějších věcech a členech vlády pokud dnešní eh, večerní setkání eh, nás trošku posune vpřed, tak eh, mm, tím pádem budeme moci dělat řadu dalších věcí. Je to důležitý krok a jde o to, aby každý pochopil a uznal svou individualitu tu historii, kulturní dědictví, aby se uznali navzájem. Pane Tanoku, já nevím, kdo bude eh, příští ministriní zahraničních věcí nebo ministrem zahraničních věcí USA, ale nabízejí se určitá jména a mohu vám pouze říci, že všechna tato jména jsou jména lidí, mm, eh, eh, kterých mám tu čest dobře znát. Takže budu velice spokojena s kýmkoliv, koho pan prezident vybere. Ale musím říci, že spolupráce s paní Clintonovou um, byla pro mě velkým potěšením. Jsme dobré kolegyně a byla jsem nadšená, když ona navrhla, abychom podnikli tuto společnou cestu minulý týden, což um, um, bylo uh, velmi uh, důležité poselství o vztazích mezi USA a Evropou a uh, to jsme také zprostředkovávali v Bosně, Hercegovině, Kosovu, Srbsko. Paní Lunaček, účetní dvůr opět. Myslím, že jsem část toho již odpo- zodpověděla. Je to důležitá zpráva, důležitá v tom smyslu, abychom um, se podívali na určité nadnesené uh, problémy. Řada problémů již byla projednána, protože ta zpráva byla uh, ještě hotová před ukončením uh, přeskumu. Takže v tom přeskumu se řeší řada komentářů. Hovoří se ve zprávě o problematice nebo řadě problémů, nad kterými já nemám kontrolu zcela. Pracuji s tím, co mám a e, dialog je o tom, abychom e, pracovali s tamní realitou a abychom se snažili o zlepšení e, života lidí. Účast žen, absolutně, to jsem řekla několikrát, je absolutně nezbytné, aby v každém aspektu naší práce, zejména možná v vnější službě, narůstal počet žen. Eh, musíme zajistit eh, eh, rovné šance i v misích. Není to vždy snadné zajistit toto, ale je to součástí našeho operačního plánování. Děkuji. Děkuji. Velice děkuji, paní vysoká představitelko. Projevila jste ještě lepší disciplínu než naši kolegové v tom, jak jste se držela svého času. Elmar Brok ještě chtěl říct pár slov, pane kolego žáne. To, že si zde vedl já jsem bohužel měl rozkaz tady přijmout jednu berlíňanku, která přece jen už se mezi nás dostavila a musel jsem být tam, ale chtěl bych eh, rovněž poděkovat tady kolegovi, že jednak eh, tady tomu předsedal a jednak, že postavil tak kvalitní základy další práce tímto dokumentem, který tady rovněž byl základem této diskuse a rovněž pro spolupráce tady s paní Eštanovou a je opravdu důležité, abychom se zabývali otázkami e, politiky obrany a jak ji dostat intenzivněji na program našeho jednání, aby se stala správným tématem. Rovněž z pohledu zachování um, e, hospodárného um, e, zacházení s prostředky a úspor. To musíme vidět v tom kontextu. My rovněž se o to zajímáme a domnívám se ale, že díky těm nápadům pana Danžana nám to umožní pokračovat v tom dialogu. Takže i vám srdečně děkuji, že jste si zde dali čas, že jste eh, se dostavila mezi nás, že jste byla ochotná s námi jednat. Eh, mezi těmi plenárními zasedání přece jen se to někdy hodí. Ono je to takové správné fórum, na kterém se právě takto dá hovořit, jednat a můžeme se rovněž snad i vyhnout tomu, že se někdy um, konají obrovská zasedání k malým tématům a e, ta účast je pak e, nikoli uspokojivá. Ale tady jsme schopni spolu konstruktivně jednat. Velice srdečně vám děkuji a e, přeji vám hodně úspěchu.